Eh, října eh, máme zápis jednání, ten máte k dispozici. A já teď navrhuji eh, následující změnu jednání. Obě dvě vyjádření místopředsedů komis, Vysoké komisařky o situaci v Izraeli a Palestině a o situaci Eh, na Jižním Sudánu se přesune ze středy eh, odpoledne na eh, úterý odpoledne a dostane se takto na pořad jednání. Vyjádření komise o strategii Evropa 2020 a co se týče zprávy SORu se přesune z úterního odpoledne na středeční večer. Jde o přístup malých a středních podniků eh, k finančním prostředkům. Má někdo nějaké eh, námitky? Není tomu tak, tím pádem je pořad jednání v tomto smyslu změněn. Prosím, pan Rybik. Já mám prozbu hlasování ve čtvrtek bude velice objemné. Možná, že by bylo dobré začít hlasováním o půl hodiny dříve. Děkuji. Až se dostanu ke čtvrtku. Eh, tak eh, o tom bude, bude, eh, bude řeč. Pan Royal se dívá nešťastně. Možná chcel chtěl hovořit o letním času nebo o něčem podobném. Frakce EPP žádá vysvětlení místo předsedkyně komise a vysoké představitelky, eh, co se týče Gruzie a zvláště situace eh, televize Rustafy 2. To by se mělo dostat ve středu odpoledne na pořad jednání s usnesením. Eh, pro Tady se hlásí o slovo pan poslanec Bruk. pane předsedo. Vážení kolegové, já bych vás rád eh, poprosil eh, udělat takové minuplenárku a eh, před, předejmout tuto otázku už během tohoto týdne, týdne rozhodnutí, nebo ten proces, jak probíhá, jde o protest proti rozhodnutí. Možná, že bychom mohli to rozhodnutí ještě pozdržet a myslím, že to je důležitá příležitost, protože není dobré, aby v rámci východního partnerství, co se týče země, ze kterou máme asociační dohodu, aby poslední vládou nekontrolovaná televize eh, byla eh, vlastně zlikvidována. Eh, na počátku volebního roku. Je to závažná situace, jde o situaci eh, ohrožení eh, svobody svobody názoru a vyjadřování. Rád bych vás poprosil, abyste zvážili možnost předejmout tuto naléhavou otázku už během tohoto plenárního zasedání. Prosím, kolegové, podpořte tuto žádost. Děkuji, pane Brugu. A teď se tady musím zeptat, kdo chce podpořit eh, návrh pana Bruga. Kdo je pro? A kdo je proti? Paní Hautala. Já bych ráda vyzvala všechny, aby eh, tento týden toto téma na pořad jednání nedávali. Jak zaznělo, delegace ke konci tohoto týdne se tam rozjede a bude to úplně první setkání meziparlamentního výboru z Grusí a bylo by velice škodlivé zaujmout nějaké stanovisko nyní. Jistě budeme mít ještě možnost s kolegy diskutovat jak eh, z vlády, tak eh, z opozice o tomto tématu během té návštěvy. Chci také říci, že když došlo eh, k podobné situaci za poslední vlády, co se týče uzavření televize i medy ze strany vlády v Grozii, Evropský parlament nereagoval, ani ti, kteří teď přicházejí s návrhem usnesení. A za třetí, jako eh, spolupředsedající parlamentního schromáždění Euronest jsem znepokojena, že poškozujeme naši institucionální důvěryhodnost tím, že eh, postupujeme podle nestejného metru. Eh, situace je závažná v několika zemích východního partnerství. Dobře, eh, o návrhu tedy budeme teď hlasovat. Ten návrh je eh, zdůvodněn. Eh, jde o to, jestli chceme dát toto téma dnes, tuto středu, tento týden na pořad jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Prosím, můžeme ověřit. Hlasovali všichni? Kolegové hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pořad jednání zůstává beze změn. Dámy a pánové, eh, frakce QE, sjednocená levice, žádá vysvětlení místo předsedkyně komise, co se týče a eh, co se týče politiky 40, 40. Eh, výročí po zeleném průvodu v západní Sahaře. Mělo by se to dostat ve středu na pořad jednání. A pro návrh se přihlásila ke slovu paní Lola Sanchez Caldenty. Děkuji vám, pane předsedo. 6. listopadu uplyne 40 let od zeleného pochodu. 40 let od okupace západní Sahary eh, Marokem. v rozporu s chartou eh, OSN a to poté, co tento region opustila španělská vláda. Eh, tato situace eh, uniká pozornosti a zachovává se status quo. Situace se nijak neposouvá, pokud jde o plány OSN. Jestliže Evropská unie chce bránit lidská práva, musí se touto otázkou zabývat. 90 tisíc lidí žije už 40 let mimo svou zemi kvůli marocké okupaci. Jsou Eh, to eh, oběti také eh, nedávných silných dešťů, které zničily uprchlické tábory v tamním regionu. Nemůžeme tuto situaci přehlížet, musíme se jí zabývat. Děkuji, paní kolegyně. Kdo chce tento návrh podpořit? Prosím, pan Lamberts. Nejde o výročí zeleného pochodu, proto nevystupuji ale to výročí připadne eh, na první mini plenárku v Bruselu v listopadu, takže můžeme souhlasit s žádostí skupiny GUE a zařadit tuto rozpravu do, na Brusel, až bude mini plenární zasedání v Bruselu. Dobře, eh, takže to je jiný návrh, vy jste vlastně podal jiný návrh, eh, pane Lamberci. Vy jste tedy eh, nepodpořil návrh paní kolegyně eh, jako takový, ale položil jiný návrh. Kdo se chce vyslovit proti návrhu paní Sanchez? Prosím, pan Preda. Euh, Pane předsedo, já si nejdříve myslím, že příliš brzy hovořit o 6. listopadu já, je zatím říjen, já vím, že se v, u komunistů výročí slaví velmi záhy, ale neměli bychom to uspěchávat. A není to téma pro diskusi zde. Já vím, že se o tom mluví ve Španělsku, také v jiných zemích, ale není to téma pro Evropský parlament. Já nevidím žádnou souvislost. Kdyby došlo k nějaké výměně názorů v delegaci pro Magrib, tak tam by to asi bylo na místě. Děkuji. Gut. Vielleicht noch. Dobře, Možná eh, ještě eh, k tomu, co říkal pan kolega Lambert? Můžeme to probírat také v listopadu. V tom případě berete zpátky svůj návrh? A vaše frakce eh, žádá o změnu pořadu jednání na eh, listopadové zasedání. V tom případě to dejte na návrh pořadu jednání. Prosím. Ano, eh, podporujeme návrh pana Lamberce dát to na program mini plenárky v listopadu. Dobře, v tom případě eh, bych měl eh, prozbu na paní Cimr, aby na přípravné schůzi konference předsedů eh, toto, tento návrh podala, abychom se jim mohli zabývat a rozhodnout, zda ho přijmeme na pořad jednání či ne. V tom případě pořad jednání na, to, na tento týden je nezměněný. Pan Rybich ještě žádal o to, abychom abychom začali hlasovat ve čtvrtek o 30 nebo 45 minut dříve. Kdo je pro návrh kolegy Rybiga? Já jsem, ještě neza, já jsem ještě nevyhlasil hlasování. Je skvělé, že jste všichni pro, ale je někdo, eh, chce si někdo vyslovit proti? V tom, v tom případě eh, se ptám formálně. Kdo chce začít s hlasováním o 30 až 45 minut dříve? Zvedněte ruce. Kdo je proti? Kdo se zdržuje? Já myslím, že to je poprvé, kdy to máme něco jako jednomyslný návrh, jednomyslné schválení. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás chci ale upozornit na dvě věci. Hlasování trvá 30 až 45 minut, neboli tedy eh, moje, moje chyba. Předsouváme ho o 30 minut. Tím se samozřejmě zkrátí eh, řečnický čas pro frakce o 30 minut. Eh, pokud jde o stížnosti na mě ohledně chybějícího řečnického času, tak já to přepošlu do kopie všem, kdo nyní hlasovali pro. Tím je pořad jednání schválen. Prosím, pane Castaldo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych něco zdůraznil. Ve čtvrtek ráno velice často hovoříme o naléhavých eh, záležitostech. Eh, tím pádem bude méně času, o půl hodiny méně času na naléhavé záležitosti. Eh, to je problematika, která se často nebere příliš vážně, buď proto, že kolegové tady nejsou, anebo proto, že je na diskuzi málo času. Nebylo by nejlepší odložit to na mini plenárku v Bruselu, ty naléhavé záležitosti? příležitosti. To je eh, eh, můj návrh a já doufám, že pan předseda ho vezme na vědomí. Děkuji. Eh, já mám plné pochopení pro váš návrh, ale bohužel vás musím informovat o tom, že nemáme na pořadu jednání ve čtvrtek vůbec žádné naléhavé záležitosti. Tento týden žádné nemáme. Máme normální rozpravu ve čtvrtek ráno. A protože v říjnu už jsme měli dvě zasedání, už ani na tom druhém jsme neměli eh, naléhavé záležitosti, ale pak konec, konců to zbývá ještě také čtvrtek odpoledne případně. Dámy a pánové, nyní se dostáváme k dalšímu bodu pořadu jednání, což je rozprava o zdanění a nejprve má slovo pan zpravodaj kolega Ferber ohledně povinnosti automatické výměny informací v oblasti daní. Frau Sander, bitte. Paní Sander, prosím. Abych odpověděla, pane předsedo, abych upřesnila a odpověděla, pokud jde o nedostatek času a možnost přesunout rozpravu na plenárku do Bruselu. Já bych chtěla říci spíše, využijeme čas, který máme při plenárním zasedání ve Štrasburku a připomínám, že čtvrtek odpoledne je určen pro, pro plénum, takže využívejme čas tak, jak je ve smlouvách. A potom můžeme přeložit eh, diskusi do Bruselu. Děkuji. Madame eh, la députée. Paní poslankyně, eh, snad jste nenaslouchala tomu, co jsem právě říkal. Vy mě neposloucháte ani teď. Paní Senda, já už s vámi mluvím jednu minutu, ale bohužel mě neposloucháte. A přesně to jsem teď řekl. Je tu i čtvrtek odpoledne, to je normální pracovní den a proto si naprosto rozumíme v tomto.